Bene, colleghi, possiamo... Dobře, kolegové, můžeme začít. Prosím, posaďte se, abychom mohli začít, protože nás čekají tři hlasování dopoledne, takže nejprve sdělení. Eh, eh, eh, takže pokud souhlasíte nejprve přijmeme pořad jednání, dobře, tlumočení, francouzština, italština, němčina, angličtina, dánština, řečtina, španělština, portugalština, čeština, estonština, eh, maďarština, polština, slovenština a rumunština. Děkuji tlumočníkům a připomínám, že jsme eh, vysíláni na webu a ještě bych chtěla vás poprosit, abyste se účastnili workshopu, který organizuje STOPA, STOA, STOA 6. Eh, eh, eh, května ve středu mm, v poledne a je to téma, které je spojeno s naším workshopem, který jsme naplánovali na 4. května spolu s DG Connect a DG Education a to právě na téma vzdělávání v digitální éře, což je také téma panelu STOA a další Za Zaprvé chci poděkovat všem frakcím za podporu eh, pro interpelaci k otázce eh, eh, zničení dědictví v Iráku a v Syrii a chtěla bych, aby jste i podpořili žádost, kterou jsem již prezentovala protože tady v podstatě to se týká mm, příš, interpelace, tady otázky k ústnímu zodpovězení na příštím Štrasburku. A dále ještě mám tady takový apel na všechny frakce. Mm, mm, je tady nějaký problém s tlumočením? Ne. Eh, eh, vaše eh, frakce bych ráda, aby podpořili možnost pokračovat eh, s tou pozitivní a mm, zkušeností, eh, kterou jsme učinili s cenou Lux. Eh, dnes se má o tom hlasovat ve výboru KONT a tam je riziko, že by tato cena mohla být ohrožena, ale já jsem hovořila se zástupci různých frakcí a myslím, že máme jasno. A nyní pokračujeme. Mm, mm, malé korrigendum Cultural Objects sekretariát napsal všem 6. března, vysvětlil, že zde máme návrhy eh, opravy k článku 17 směrnice o eh, Eh, restitucích, eh, vrácení eh, uměleckých objektů, předmětů a chci, aby se podpořili větu text relevantní až a abyste tedy do, podpořili tuto změnu. Je to technická změna, která byla nezbytná a Mm, nevím, pokud nejsou problémy, tak to můžeme odsouhlasit. Na příští plenárce se to bude hlasovat a pokud nejsou námitky, tak do 24 hodin, pokud nepřijmu žádné námitky, tak budu považovat za toto korrigendum eh, přijaté. A nyní přijdeme hned k hlasování. Máme zde tři votacioni. Máme zde tři důležité. První to je zpráva Sylvie Gium. Já děkuji Sylvie Guillaume za její práci. Týká se to velice eh, významného tématu, týká se to změny eh, nařízení 13.04.2013. týká se to navýšení počáteční předběžné platby vyplácené na operační programy mm, podporované z iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí. Takže zde začneme Eh, s hlasováním, ale předtím dám slovo eh, zpravodajce a chci připomenout toto. Ano, vím, že žádost eh, zpravodajky stáhnout pozměňovací návrhy byla přijata, tak abychom mohli i dnes to odsouhlasit i v výboru EMPL, tak aby na příštím plenárním zasedání ve Štrusburku mohlo být toto odhlasováno, takže, protože to je rozhodnutí, které potřebují členské státy. Takže Silví, prosím. Ano, děkuji, Silvia ty jsi řekla v podstatě gro toho, co jsem chtěla říct i já. Chtěla bych tedy poděkovat všem kolegům, kteří mm, akceptovali eh, tuto žádost stáhnout pozměňovací návrhy a eh, to bylo velice dobré a myslím opodstatněné. Děkuji. Děkuji za kolektivní práci a jenom eh, bych chtěla mm, ještě říct jednu věc. A to máme zde prohlášení mm, Eh, je, mm, takže bych ráda, abychom eh, to eh, ještě mm, doprovodili takovým prohlášením, takže bych ráda, abyste vyjádřili souhlas i s tímto prohlášením. Děkuji, já myslím, že můžeme tedy hned přejít k hlasování. Všichni máte hlasovací kartičku. Dobře, takže začneme s hlasováním. Návrh jedna. A scusate contraddicendo quello che... Asi já jsem trošku si protiřečím. Protiřečím si, protože to bylo tak vzácné, že byly staženy pozměňovací návrhy, takže hned přejdeme k hlasováním o návrhu stanoviska. A hlasujeme elektronicky, a, takže zahajuji hlasování, kde pro. Kde? Všichni hlasovali. Končím hlasování. Výborně, takže výsledek, eh, to je, myslím, velice dobrý výsledek, 24 pro, jeden se zdržel a nikdo nebyl proti, takže eh, skutečně jasné to bylo, takže text byl odsouhlasen dnes. A nyní přejdeme k druhému hlasování, což je eh, provádění směrnice 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s tím souvisejících v informační společnosti. Zpravodajka je Izabela Arinolfi. Chce slovo? Ne, nechce hlasování, takže přejdeme hned hlasování. A návrh jedna. Kdo je pro? Návrh jedna. Kdo je pro? Kdo je proti? kdo se zdržel, přijat. Návrh 2, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijat. Návrh 3, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijat. Návrh 4, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijat. Návrh 5, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Prověříme. Zahajuji hlasování. EPP, e jeden navíc z EPP, takže prosím, stáhněte někdo hlas. Končím hlasování. 13 pro, 14 proti, takže návrh nebyl přijat. Jeden se zdržel. Nyní je návrh 6. Kdo je pro? Ne, já se omlouvám, ne. 7. Ten odpadá. Takže návrh 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Nebyl přijat. 8 kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zdá se, že nebyl přijat, ale prověříme. 9. Zahajuji hlasování. EPP jede navíc. Tak prosím, stáhněte jednu kartičku. Děkuji. Končím hlasování. Nebyl přijat. Nyní přejdeme k 10, k návrhu 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Prověříme. Zahajuji hlasování. Chiudo votazione. Čím hlasování? Takže nebyl přijat Sedm hlasů. Návrh 11, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnout 12 zpravodajky. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat 13 a 14, které jsou totožné. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Já se omlouvám, já jsem udělala chybu. Ano, takže nebudu, nejdeme, protože byl odsouhlasen, takže teď 17. 17, kde máme ústní pozměňovací návrh z návrhu 17, takže my ho odsouhlasíme v této pozměněné podobě, pokud bude odsouhlasen. Tak eh, my se vyslovíme proti tomuto pozměňovacímu návrhu. A questo punto non posso che met... Aha, takže ne. Adinolfi, takže tím se mění hlasování, e, poněvadž e, to je potom, znamená mm, pro mě mínus. Bereme na vědomí, takže budeme hlasovat o návrhu 17 e, v té původní podobě bez změny. Takže kdo je pro? Kdo je proti? Prověříme. Apro la votazione. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je odsouhlasen. Nyní přejdeme k návrhu 19. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Takže prosím, zvedejte ruce, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijat. 20. Aha, takže prověříme, dobře. Zajím hlasování, končím hlasování. Byl odsouhlasen. Ne. Návrh 20. Kdo je pro? Proti? kdo se zdržel přijat. 21, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijat. 22, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijat. A nyní 24 zpravodajky, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, prověříme, protože to nebylo jasné, takže zahajuji hlasování. Končím hlasování. 21 pro, 8 proti, takže ano. E, nyní kompromis 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Přejdeme nyní k návrhu 28 zpravodajky. Kdo je pro? Kdo je proti? kdo se zdržel přijat, 29, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijat, 30, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijat, návrh 31, mm, který je pozměněn ústním pozměňovacím návrhem, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijat, 32, změněný ústním návrhem 2, ne, je, jsou totožné, omlouvám se. Takže přejdeme ke kompromisu 2. Kdo je pro? Kdo je proti? to se zdržel? Přijat. A nyní kompromis 3. Kdo je pro? Kdo je proti? to se zdržel? Přijat. Nyní přejdeme k 39, návrh 39, kdo je totožný s návrhem 40, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijat, 41, mm, kdo je pro, ne, já se omlouvám, 42, to, 42, kdo je pro, 42 Krasnodebský, kdo je pro, proti, kdo se zdržel zamítnut, 43, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zdá se, že byl zamítnut, není, takže prověříme, zahajuji hlasování, končím hlasování, přijat o jeden hlas. Omlouvám se. A nyní přejdeme ke 49, a který je totožný s návrhem 50 a 51 také. A 52. Takže 49 eh, až 52. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel přijat? Nyní 55. Ano, Prověříme? Chcete prověřit návrh? Takže prověříme. Zahajuji hlasování 49. Končím hlasování. Ano, to, ono to vypadalo jasné, dobře. A nyní se dostáváme k 55. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se držel? Přijat. Kompromis 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se sešel? Přijat. A nyní eh, další stránka 64. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. 65. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. 66. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Prověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. 67 zpravodajky, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zašel přijat. 68, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Prověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat eh, o jeden hlas. A eh, teď 69. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zdá se, že byl zamítnut, ale omlouvám se, prověřím radši, prověříme. Zahajuji hlasování, končím hlasování. to je velice těsné, o jeden hlas zamítnut. 70. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Prověříme. Zajím hlasování. Končím hlasování. 15 pro. Takže od, přijat. A nyní 72. Kdo je pro? Kdo je proti? Omlouvám, kdo je pro? Zvedejte ruce, kdo je proti? Kdo se zdržel? Prověříme. Je to takové limitní také, takže zahajuji hlasování. Končím hlasování. Samítnout o jeden hlas. Ono to není vůbec snadné. A 74 zpravodajky, kde je pro? Ne. Ano, 74 zpravodajky, kdo je pro? Ne? Aha, já jsem přeskočila něco? Ne, nepřeskočila. O 72 jsme hlasovali. 72 dokonce jsme prověřili, takže 74 zpravodajky, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnout. 75. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Prověříme. Zahajuji hlasování, končím hlasování. 15 k 13, takže eh, návrh přijat. 86. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Prověříme.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 80. zpravodajky, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnut. 81, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijat. 73, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijat. Nyní kompromis 6, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijat. Kompromis 7, další stránka, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijáte. A nyní se dostáváme k návrhu 90, který je totožný se 91 a 92. Takže kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. 93. Ne. Kompromis 8. Kompromis 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Prověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. A tak se dostávám k 98. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. 99 eh, a 100. Totožné. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. 101 101 pro, proti, zdržel se zamítnut, 102, kdo je, no ano, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnut, 103, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijat, 104, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnout. 105, kdo je pro, kdo je proti, prověříme. Hlasujeme o 105 elektronicky. Končím hlasování. Zamítnut o jeden hlas. 106 zpravodajky, kdo je pro? 106. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Prověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Asi jsem se smílila. 26. Někdy špatně zvedáte ruce. Tady především eh, a nyní 107, Jue. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Samítnut. 108. Ne, ten je totožný, takže 109. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Vypadá, že byl přijat, ale aby to bylo jisté, prověříme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Ano, přijat o dva hlasy. A teď 113. Triple. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. A teď se dostáváme k... Ne, omlouvám se, prosím. Kolega Morgano. 114. Tam je žádost Eh, mm, v podstatě to existuje v legislativě, aby slova tam, kde se říká pouze příslušný soudní orgán, tak aby se to nahradilo výrazem příslušné eh, veřejnoprávní orgány. Protože ta situace v různých státech je odlišná ano, to by možná bylo akceptovatelné, protože tady je třeba, abychom zohlednili různé právní řády. Pokud souhlasíte s tímto ústním pozměňovacím návrhem, dobře, takže můžeme hlasovat o 114 v této podobě? Ne? Ne, tady není souhlas. Takže budeme muset hlasovat tedy o 114 bez změny, eh, teď zde prezentované, tedy v původním podobě zpravodajky. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. 115. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. 116. Kdo je pro? A omlouvám se, ten je totožný, takže pokračujeme. 118 teď. Ne, omlouvám se. 116 jsou totožné se 117, takže budeme hlasovat. Takže eh, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Odsouhlasen, přijat. Teď 118 zpravodajky, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Zamítnut. 119, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijat. 120 totožný a takže 121 kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se sešel Přijat. A nyní závěrečné hlasování o celé zprávě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Eh, zamítnuto, 14 proti, 12 pro a 4 se zdrželi. Quindi non è adottata la... Takže tato zpráva bohužel, lituji, nebyla přijata. Možná, že eh, vím, že zpravodajka na tom hodně pracovala, ale možná je třeba vždycky více se snažit o kompromisy a vyjednávat, eh, protože to téma je jasně citlivé, to všichni dobře víme, víme, jak je to problematické. A eh, samozřejmě já mm, jak si soucítím s paní Adinolfi a vím, že to bylo trochu asi kontroverzní od samého začátku. Paní Adinolfi. Já jsem zorganizovala více než jedno zasedání se stínovými právě proto, abychom eh, jak si dali impuls diskuzi, takže já jsem udělala vše, co bylo v mých silách a co bylo nutné. A tak já i eh, jak si eh, jsem tedy vše uspořádala podle pravidel a ne jinak, když jsem z toho byla obvinována a velice toho lituji. Chci jenom říci, že ještě budeme o tom diskutovat. Děkuji. Já lituji, protože zde je třeba, aby je to těžké, když výbor pro kulturu tady nevydá stanovisko k tomuto tématu, to je těžké třeba tady do budoucna se zamýšlet asi nad tím, jak přistupovat k těmto citlivým agendám a že je třeba vždycky nalézt kompromisy, i když vím, že zpravodajka vyvinula určité úsilí, ale vím, že je to téma, které je velice citlivé a zde eh, máme tedy eh, především, pokud je o copyright, autorské právo, tak zde existují určité názorové niance ve výboru a takže přejdeme k další zprávě directly to, to? to, the, uh, to the jury committee. Ah, scusate. Já se omlouvám. Takže mm, mm, samozřejmě my bychom měli tedy se vyjádřit k tomuto tématu a předat ten, to názor výboru Jury. E, a takže proto mm, vyzývám tedy e, členy, aby předkládali své pozměňovací návrhy přímo tedy Eh, ke zprávě výboru Jury, takže by bylo užitečné, abyste se vyjadřovali k tomuto tématu a udělali to, protože je to velice důležité, abychom vyslali určité signály i z našeho výboru, aby zašly tedy eh, určitá doporučení, signály. Děkuji a nyní přejdeme ke zprávě paní Tripel. Jak víte, i toto je velice významný bod. Týká se to doporučení Evropské komise ohledně jednání o transatlantickém partnerství Eh, my v parlamentu, my jsme eh, požadovali, aby se eh, respektovala ta klauzule o kulturní výjimečnosti, tak jak to bylo i v předchozích smlouvách. A to je i smysl této zprávy. Já za to děkuji, paní Triple. Měli jsme 77 pozměňovacích návrhů a 9. Mm, březen to byl termín. A já dám slovo zpravodajce, pokud chce k tomu něco říci. Um. Děkuji. Ano, tak bych chtěla ještě jednou potrhnout, že naším společným zájmem je, aby všechny vizuální služby offlineové i onlineové si ponechali možnost být regulovány do budoucna. A důležité je, aby eh, toto nebylo eh, v dosahu smlouvy typ, eh, poněvadž eh, je, bylo by zde nebezpečí pevných cen pro knihy a eh, časopisy a chceme, aby typ neovlivnil schopnost členských zemí podporovat vzdělávání nebo školství, které je přímo státní a e, prostě, aby e, také pokud jsou privátní instituce, tak tady by e, byl požadavek mít stejné kvalifikační předpoklady jako ty státní. Čili chci, aby tady bylo jasné, co chceme liberalizovat a co ne. A myslím si, že toto je to nejbezpečnější, co může být. A taky se jasně vyjadřujeme tomu, že dotace do médií, kultury a e, školství nebudou touto dohodou ovlivněny. Čili toto je ta jasná hranice, aby nám tady zůstaly všechny ty možnosti. E, toto bychom měli e, zcela jasně říci za náš výbor, poněvadž toto je náš přístup také ve vyjednávání se jinými výbory. Děkuji za tuto důležitou linii, kterou jste nastínila i děkuji za spolupráci se Stínovými a se všemi kolegy, kteří chtěli přispět k této zprávě. Začneme hned s hlasováním. Návrh 14. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, je zamítnut. A nyní přejdeme k návrhu 15. Ne, stažen a totožný potom, takže 22. 21. Aha. 21, tedy, tedy je totožný s tím následujícím, kde pro, proč, kdo se zdržel. Prověříme. No, allora ho male, era, era approvato, scontrolliamo. Takže prosím, zvedejte ruce, budeme to muset zkontrolovat. Ne? Ale no, to není snadné, protože vy nezvedáte ruce, jak byste měli. Já na vás apeluji, zvedejte řádně ruce. A takže 16 dní, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijáte. 17, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijat. A nyní přejdeme k 19, návrh 19, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Zamítnout 20 je stažen. A přejdeme ke kompromisu 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se držel Přijat. 26. 26. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Prověříme. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Zamítnut 16 bylo proti. A nyní se dostáváme k 27, kdo je pro, proti, zdržel se. Zamítnut 28, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Zamítnut 29, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Prověříme Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 19 k 9. Návrh byl přijat. Návrh 32. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. 33. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. 34. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. 35. Kdo je pro? Kdo je proti? kdo se zdržel zamítnut, 36, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijat, 37, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijat, 38, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnut, 40, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnut, 41, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnut, 42, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijat, 43, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijat, 44, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijat, 45, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnut, 46, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnut, 47, kdo je pro, kdo je proti, kdo se držel zamítnut, 48, kdo je pro, kdo je proti, kdo se držel zamítnut, 50, kdo je pro, 50, kdo je pro, kdo je proti, kdo se držel zamítnut, 51, kdo je pro, kdo je proti, kdo se držel odsouhlasem přijat, 49, kdo je pro, kdo je proti, kdo se držel přijat, 52, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijat, 53, kdo je, ne, ne, ne, omlouvám se, 54, 54, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, prověříme, zahajuji hlasování, končím hlasování, ne, přijat, 17 bylo pro, 55, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijat. 56, mm, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Zdá se, že byl zamítnut. 57, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Prověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat 15 bylo pro, 13 proti, 60, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Zdá se, že byl zamítnut, zamítnut. 61, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnut. 62, je totožný s 63 a 64 a 65. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se držel přijaty? nyní přejdeme k 72. Guillaume, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Prověříme. 72. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. 73. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. 74. Kdo je pro? kde je proti, kdo se zdržel, zamítnut. 75, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Prověříme. Asi zamítnut, ale aby to bylo jisté, takže zahajuji hlasování. Končím hlasování. A ne. A dobře, že jsem to prověřila. Byl přijat o jeden hlas. 76, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnut, 77, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnut, 77, ne, omlouvám se, 1, návrh 1, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijat, 2, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnut, 3, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijat, Návrh čtyři. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijat. Pět. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Šest. Kdo je pro? Kdo je proti? Prověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat o jeden hlas. 14 bylo pro. A nyní pokračujeme s návrhem 7, ne, 7, 7, ano, 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zdá se, že byl zamítnut. Návrh 1, který byl, ne, návrh 8, pozměněný už tím návrhem 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Kompromis 1. Kdo je pro? Kdo je zvedejte ruce, kdo je proti, kdo se zdržel přijat. A nyní 11, kdo je pro. Zvedejte ruce, děkuji. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnout. 12, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnout. 13, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnout. A takže teď přejdeme k závěrečnému hlasování. Zahaju hlasování. Končím hlasování. Přijato 24 hlasů pro, 4 se zdrželi, 2 byli proti, takže blahopřeji kolegyně Triple k této významné zprávě. Dobře, a tím jsme skončili tím jsme skončili včas, skončili jsme včas eh, se první částí schůze a teď eh, ještě než budeme pokračovat, tak bych chtěla přivítat, eh, vidím, dívám se na kolegyni Julie Ward, Julie Ward a její hosty chci přivítat, což jsou zvláštní hosté Circle, Circle from Newcastle. Je to organizace z Newcastle, která eh, eh, vzdělává mm, mladé eh, dospělé osoby. Takže vítám tady naše hosty. Takže prosím, zvedněte se, abych vás viděla možná. Ano, takže, takže, a, takže bych chtěla přivítat Helen Levely a Anna Thompson. Takže tyto dvě bych chtěla přivítat a e, v podstatě já vás skontaktuji se školou z svého města, to by možná pro vás bylo zajímavé navázat tyto vztahy, takže to jsou kurzy pro mladé lidi. A nyní nás čeká mm, významná výměna názorů. Jsme velice rádi, že mm, toto můžeme zde uspořádat podle nás bylo užitečné, abychom si vyměnili názory z platformy Europe for Festivals, Evropa pro festivaly, zkrátka EFE. Toto je příležitost, abychom se zamysleli nad pilotním projektem, který eh, eh, i náš výbor pro kulturu eh, podpořil v minulosti a je to tedy pilotní projekt této Evropy pro festivaly, který byl zahájen v roce 2014. Já vás e, žádám o ticho, protože to vůbec není zdvořilé vůči našim hostům, tak to hlučet. Tak já se Sabin Ferhajen také. Tam mě ani neslyší. Děkuji. Takže my jsme e, vložili tento pilotní projekt do rozpočtu e, na rok 2014 a je to velice zajímavé, protože jejich iniciativa byla vytvořit eh, něco, co bude jaksi udržitelné v čase také, vytvořit skutečnou platformu odborníků, občanů, a to nejenom vytvářet takové sítě za účelem propagace, ale také proto, aby se zvýšila kvalita festivalů v oblasti kultury, tak aby se i zvýšila dostupnost těchto festivalů v Evropě, tedy pro eh, umělce, pro nové produkce a tak dále. A také i jde o to poskytovat informace, klíčové informace o uh, Eh, kulturních festivalech v Evropě, abychom měli jasné údaje. I zde existuje portál, který byl proto vytvořen, to je velice zajímavé a víme, že my jsme hodně bránili kreativní Evropu, abychom měli tedy tyto festivaly, které třeba určitě posilovat a především zvyšovat jejich kvalitu a také třeba zvyšovat povědomí o těchto festivalech, protože to je důležité pro volný pohyb eh, kultury v Evropě. My zde máme dva zástupce, pokud se nemýlím, a da, slovo dostane Katrin Deventer, která je tajemnicí EFE a také Hugo de Gref, ano, který je generálním koordinátorem a se, e, workshopu a potom ještě e, tedy další kolegové. Voilà. I'm not used to speak in this form. Já nejsem zvyklá hovořit před takovýmto publikem. Dobré dopoledne, paní předsedkyně, dobré dopoledne všem váženým poslankyním a poslancům Evropského parlamentu. Je pro nás obrovským potěšením, že tu dnes můžeme být, být a promluvit se zástupci občanů z celé Evropy v Evropském parlamentu. Pro mě je to vždycky velice emocionální záležitost. Generální eh, tajemník této eh, iniciativy a generální eh, koordinátor a to jsem tady já a je tady můj kolega ještě z organizace EFE a já jsme, jsme oba velice rádi, že jste nám umožnili tady prezentovat tento pilotní projekt. Je to pilotní projekt, který byl vlastně spuštěn ve spolupráci s, organa, s orgány EU. A já doufám, že se nám podaří přesvědčit vás tady v Evropském parlamentu, že skutečně stojí za to do toho dále investovat prostředky z EU. My jsme už rozdali eh, některé materiály o naší iniciativě. Doufám, že vám poskytnou nezbytné informace. Jak říkala paní předsedkyně Kosta, tak myslím, že se všichni shodneme, že Evropa je kontinent festivalů od nejmenších k největším od severu k jihu, západu do vých, k východu, od nejmenších měst až k těch největším. Festivaly se konají ve všech místech Evropy. Festivaly už se vlastně probíhají celá, celé stovky let po celé Evropě, v venkovských oblastech i v městech a združují občany, združují lidi a umožňují jim zažít slavnostnější atmosféru. My se tím zabýváme už 60 let a my víme tady, že festivaly potřebují obohacení, potřebují, abychom je uznávali. A je třeba, aby všichni věděli, které festivaly jsou nejvíce vzrušující a nejvíce inovativní. Je tady také třeba, aby vznikaly určité koalice mezi festivaly, které mají stejné cíle. Evropa je živý kulturní prostor a chceme, aby to všichni věděli. Festivaly jsou jasnou, důležitou uměleckou a společenskou událostí, které umožňují i sdělovat všem občanům v Evropské unii něco o našich společných hodnotách. A chceme tedy, aby všechny festivaly se účastnily naší platformy a dále ji rozvíjely. Co se nám zatím podařilo dosáhnout? Myslím, že je důležité, abyste věděli, jaké kroky jsme společně podnikli, jakožto platforma, co jsme udělali pro tento sektor a pro festivaly, stejně jako pro orgán EU. Dovolte tady stručný přehled. V roce 2010 vznikl Evro- kulturní program Evropské komise a začalo se financovat také festivaly. Byl to dobrý eh, krok správným směrem, ale byly tam pouze omezené možnosti, protože se eh, byla vybrána pouze úzká skupina příjemců. To znamená, že dotace získala jenom velice malá skupina festivalů. Například v roce 2010 se přihlásilo o grant, požádalo o grant více než 600 festivalů a pouze 18 jich bylo vybráno. V roce 2012 eh, žádalo pouze 230 festivalů. Je tady jasné, že došlo k poklesu zájmu ze strany organizátorů festivalů právě proto, že byla tak malá úspěšnost. A výsledkem bylo, že vlastně eh, nadšení do takovýchto evropských projektů eh, se snížilo. A přitom tyto festivaly skutečně byly těmi správnými organizacemi pro další eh, jaksi, propagaci evropské myšlenky. Eh, orgány EU na to zareagovaly a právě byla zahájena existence platformy pro festivaly a kulturu. Společně tedy s Hugo de Grefem a dalšími kolegy jsem i já měla v roce 2011 možnost tuto myšlenku prezentovat zde ve výboru pro kulturu v Evropském parlamentu a v roce 2014 Evropské festivaly tedy asociace evropských, evropských festivalů, dostala mandát k provádění tohoto projektu, této iniciativy. Společně s generálním ředitelstvím a s panem Karebatorgem a jeho týmem v rámci Evropské komise jsme tady vytvořili EFU, je to tady práce, která stále pokračuje a pilotní projekt, který byl panu Navračičovi eh, již odprezentován, pan komisař přivítal. A paní Kosta, paní předsedkyně, také podpořila tento náš projekt, protože, jak jste říkala na úvod, skutečně se tam ukazuje, jak je silná kultura a umění v Evropě. Eh, naše platforma zastupuje stovky festivalů, které mohou slavit a obohatit tedy nejenom sami sebe, ale především umělce a občany. Jsou tam výhody, tedy od, které jsou, sahají od online platform až k různým dalším aktivitám, možnostem podpory. Pořádáme také eh, aktivity, vzdělávací akce. Budeme tedy možn- mít možnost postupně zapojit dále další festivaly. Už máme více než 600 možných možných účastníků. Původně, tedy na začátku, jak jsem říkala, v roce 2010 bylo eh, nějakým způsobem financováno 18 festivalů pouhých a nyní už jich je více než 1600. To znamená, to je obrovský úspěch naší platformy. Nyní tady už vidíme, že opět začínají ty festivaly, které se za, eh, o něco takového začíná zajímaly na začátku, už se začínají zajímat opět. A tento náš pilotní projekt v tu chvíli trvá prvních 12 měsíců a můžu vám říci, že už 897 eh, festivalů požádalo o naše označení eh, ze všech 28 členských států a tří evropských zemí mimo Evropskou unii. Každý tady festival, který požádá, může požádat o vyhodnocení, o označení kvality. Součástí eh, naší mezinárodní festivalové poroty je 8 slavných osobností. Máme 24 takových mezinárodních uzlů, kontaktních míst, které, která mají na starosti propagaci eh, v jednotlivých členských státech. V, každém, v každém členském státu eh, Evropské unie máme jedno takové kontaktní místo. Máme také celou řadu odborníků na toto eh, téma, kteří, kteří vyhodnocují žádosti o udělení tohoto označení chystáme také vydání knihy, která bude prezentovat Eh, festivaly, které mají, získaly označení kvality EFA. Prostřednictvím naší online platformy tady umožníme, rozšíříme přístup evropských občanů k festivalům a ke kultuře. Budeme mít také předávací ceremonie a na podzim 2015 chystáme mezinárodní kampaň, která festivaly a náš program a také Evropu jako kulturní kontinent začne propagovat po celém světě. To jsou tedy akce, které plánujeme od června do konce letošního roku. Společně tady můžeme zajistit i to, aby tyto aktivity fungovaly i do budoucna. Samozřejmě neomezený počet eh, festivalů, které můžeme zasáhnout, které můžeme pozitivně ovlivnit. V tuto chvíli se nacházíme ve velice důležitém stádiu rozvoje našeho projektu společně se musíme podívat v tuto chvíli na to, jak bude projekt dále pokračovat, a to i v rámci spolupráce s orgány EU. A právě z tohoto důvodu jsem velice ráda, že mám tu čest s vámi dnes hovořit. Abychom hovořili o EFIE, abychom hovořili o prodloužení tohoto projektu o další dva roky, aby EFA mohla dosáhnout a vyčerpat svůj skutečný potenciál. Ještě některé další informace. Platforma pokrývá, jak jsem říkala, celou Evropu a má celou řadu důležitých součástí. Hlavní úkoly jsou v podstatě dva jednoduché eh, úkoly, dva jednoduché cíle. EFA je taková platforma pro kreativní činnosti. V, našem, v našich očích je EFA takovou tvořivou komunitou která se vytváří, kde tady sjednocujeme festivaly ze všech žánrů, ze všech oblastí umělecké tvorby, které skutečně jsou zaměřeny na umění, jsou zakořeněné v nějaké místní komunitě a zároveň jsou to také aktéři na úrovni EU. Pokud jde o náš úkol hlavní, tak bych řekla, že chceme slavit a obohacovat. EFA skutečně oslavuje jednotlivé festivaly v Evropě tím, že tady oceňuje ty nejdůležitější kulturní festivaly a naše platforma zajišťuje udělování eh, evropského označení kvality, vybírá ty festivaly, které jak si představují nejnovější trendy. Naše platforma je také k dispozici zdarma všem občanům. A to znamená, že občané mohou skutečně velice snadno zjistit, jaké festivaly eh, existují. Ta platforma ještě neexistuje na nějakém ústředním místě a my jsme velice rádi, že prostřednictvím našeho programu něco takového můžeme vytvořit. Skutečně ukážeme Evropanům a celému světu, jaké hodnoty Evropa má. Za druhé, obohacujeme. To znamená, že obohacujeme tady to festivalové prostředí tím, že propagujeme jednotlivé trendy, jednotlivé umělce a tak dále. Naše platforma chce rozšířit povědomí o tom, co se děje ve světě festivalů a chceme podporovat tedy eh, ty nejlepší přístupy. Jak už jsem zmínila, ten digitální portál, bude sjednocovat tady všechny informace na jednom místě, bude možné tady šířit dále Eh, ty osvědčené postupy, nejlepší postupy, budou se tam združovat eh, propagátoři, umělci, pořadatelé festivalů, média a tak dále. Toto je obrovská výhoda pro to, aby festivaly, evropské festivaly mohly být uznávány také ze strany svých eh, kolegů a občanů. Naše ocenění prospějí všem tím, že tedy zviditelníme tyto festivaly a umělce a také umožníme zapojení dalších umělců a přineseme jim uznání za jejich eh, úspěchy. Myslíme si, že to je takové také měřítko kvality a proto, proto je to tady velice důležité pro prostředí festivalů a umění obecně. Abychom toho všeho dosáhli, snažili jsme se vytvořit silnou koalici partnerů po celé Evropě, protože EFA nemá mít něco, co jde z hora dolů, co jak si přikazujeme ostatní, ale naopak. Proto tady spolupracujeme s těmi festivalovými eh, centry, řekněme, která máme téměř ve všech členských státech, a to jsou klíčové prvky našeho programu, protože právě tato centra, to jsou místa, která velice dobře znají festivaly, které probíhají v jejich oblasti, mají kontakty s pořadateli, s politiky, s občany, tak dále, také s, s kolegy z jiných zemí. A doufáme, že tedy v budoucnu budou zastoupeny všechny členské státy a že se také zapojí další sousední eh, země z Evropy, které jsou mimo Evropskou unii, aby bylo možné tady takto komplexně propojit tuto platformu. Tím, že máme tady program, který je zaměřený na hodnocení po celé Evropě, eh, něco takového jsme zahájili tady eh, v létě 2014. Přijímání přihlášek bylo ukončeno v prosinci 2014. Eh, zatím se tedy hodnotí tyto eh, žádosti. Celá řada těchto aktérů už se zapojila, ať už jsou to organizátoři, umělci, pořadatelé, novináři a tak dále. Kromě našich festivalových center a odborníků máme také mezinárodní porotu, což je skupina jednotlivců z celé Evropy, kteří potom rozhodnou o udělení toho označení kvality pro jednotlivé festivaly. Vincent Bouthier je tedy předsedou pardon, eh, této eh, této mezinárodní poroty, je to bývalý ředitel Avignonského festivalu. A snažíme se do této mezinárodní eh, poroty zapojit i vstupy mimo eh, Evropskou eh, eh, mimo Evropskou unii a z různých evropských států. Máme tam zapojenou třeba Francii, Polsko, Göteborg. Máme tam také ředitele festivalu Under the Radar z New Yorku a tak dále. Takže jak vidíte, EFA skutečně se snaží vytvořit velice silnou síť partnerů, abychom eh, si ty výsledky naše pojistili na všech frontách. Samozřejmě také spolupracujeme s Evropskou festivalovou asociací a snažíme se dále zapojit nové partnery. Eh, vydavatelství Delanor, což je právě eh, vydavatelství, které má obrovské zkušenosti s vytvářením průvodců. Tomu jsme zadali vytvoření digitálního průvodce eh, svět, světem festivalů. V tuto chvíli se nacházíme uprostřed našeho projektu a proto vám zatím mohu odprezentovat pouze dosavadní výsledky. Doufáme, že už z toho ale uvidíte, jaká je hodnota našeho projektu a že uvidíte, jak moc je potřeba, aby náš projekt pokračoval. Například tady, jak jsem zmínila, máme tu mezinárodní porotu, která eh, bude udělovat označení kvality. Chceme pod, eh, poskytnout další podporu a propagaci těm, kteří dosáhnout označení kvality. Chceme, aby v září letošního roku proběhla tady slavnost, eh, kde se budou udělovat tato označení. A v příštím roce chceme rozběhnout nové kolo těchto aktivit. Ale abychom to mohli udělat, budeme potřebovat další podporu, abychom mohli stavět na tom úspěchu, kterého jsme dosahli zatím. EFA stále roste, Evropská festivalová asociace jako organizace nadále bude náš projekt podporovat prostřednictvím svých partnerů. A bude to takové aktivní jádro, takové jádro a taková základná informační pro další partner, partnery, kteří se budou poté připojovat k EFIE. Naše síť se chce zaměřit spíše na evropskou diverzitu a e, různorodost, kterou festivaly představují. EFA je výsledkem celé řady let spolupráce mezi Evropskou komisí a Evropským parlamentem a díky naší minulosti a také díky našemu současnému zapojení do rozvoje kulturní oblasti a díky rostoucímu počtu členů doufám, eh, tedy, pardon, právě proto jsme získali mandát, proto abychom mohli spustit tento pilotní projekt a doufáme, že jde k jeho prodloužení. EFA už se spolupracuje s Evropskou komisí na té implementační části a samozřejmě také spolupracujeme s Evropským parlamentem a nyní tedy hovoříme o tom, jak můžeme nadále vylepšovat tu strukturu implementační a jak můžeme tady na, eh, přispět ještě k dalšímu rozvoji do budoucna. Myslíme si, že tady tento projekt by měl pokračovat a to v té struktuře, které jsme, eh, kterou jsme zatím používali a to proto, abychom byli udržitelní. Skutečně chceme do budoucna se stát centrem festivalového života v Evropě. Zapojili se k nám všichni možní eh, aktéři z kulturní oblasti. Je to skutečně klíčový sektor, ve které může mít, můžou mít investice z EU klíčový dopad, tak, abychom mohli evropský projekt a jeho důležité hodnoty propagovat po celém světě. Zapojení partnerů a festivalů za ta jednotlivá léta bylo eh, naprosto eh, pozoruhodné. A všichni doufáme, že budeme moci spolupracovat i nadále, abychom tedy mohli dále společně oslavovat a obohacovat tuto scénu. Na závěr chci říci, že doufám, že vidíte tady, jaká je hodnota našeho projektu. Doufám, že eh, poslankyně a poslanci Evropského parlamentu budou moci nadále podpořit tento projekt, až se bude rozhodovat o tom, jak bude možné v takovémto eh, pilotním projektu eh, pokračovat během dalšího rozpočtového období. Vážené členky a členové, vážená paní předsedkyně, já vám děkuji za vaši pozornost a samozřejmě jsme zde k dispozici a zodpovíme rádi veškeré vaše dotazy. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Děkuji za eh, eh, tyto informace i že jste nám vysvětlila smysl této platformy, a eh, což v podstatě je i náš cíl, to znamená Eh, zajistit větší eh, propagaci kultury i větší pohyb umělců po evropských státech i eh, podporovat rozvoj takové etikety jakosti evropských festivalů a akcí. Takže já myslím, že tento pilotní projekt nám ukázal, že je to něco, co e, podporujeme a tyto národní hub, ty národní platformy určitě třeba také posilovat a já si myslím, že by bylo třeba šířit více informací e, i zde na úrovni Evropského parlamentu, abychom viděli, jak to funguje. Proto tato vyměna názoru je podle mě užitečná a e, určitě samozřejmě především se to týká našeho výboru pro kulturu, který potom bude rozhodovat, jak pokračovat s tímto e, projektem s těmito platformami a já myslím, že dnes je ta příležitost, abychom se vyjádřili i k budoucímu vývoji. Jsou zde kolegové, kteří chtějí slovo kolegyně Triple, Ward a paní Šojdrová. Další. Thank you very much for your Děkuji vám za prezentaci, bylo to velmi zajímavé. Já bych eh, ráda věděla, jestli jste narazili na nějaké problémy při vytváření této platformy a hm, možná, jestli byste mohla předložit nějaké návrhy, jak zlepšit situaci. Děkuji. Um, thank you very much for the Děkuji za tuto prezentaci. Eh, já jsem vždy pro festivaly. Já myslím, že to je eh, skvělá oslava kultury, diverzity, také vzdělávání. Ale trošku bych je varovala proti kultům celebrit, eh, které by mohly být eh, neinkluzivní, naopak mohly by vylučovat právě ty grassroots činitele v kultuře. A Samozřejmě kultura je značně subjektivní záležitost, eh, takže mě by zajímalo, jak měříte eh, kvalitu eh, prezentované kultury a také jestli má nějaké slovo v tom vašem měření publikum. Poněvadž samozřejmě tady může docházet k velkým sporům a mm, ještě tu inkluzivitu bych chtěla zdůraznit. Děkuji, paní kolegyně Šojdrova. No děkuji. Já myslím, že je vždycky dobré, když eh, se vyhodnotí pilotní projekt. Eh, jsem ráda, že eh, vznikla taková platforma, která zřejmě může být užitečná pro propagaci festivalu. Ale třeba také vědět, že pilotní projekt je proto, že je pilotní a má nějaký začátek a konec. Předpokládám, že tato platforma by dále měla být udržována z prostředků nějakého stabilního systémového zdroje. E, asi by bylo dobré, abyste třeba i vy řekli, který z těchto zdrojů vy vidíte jako reálný. Nemyslím si, že je systémové opatření prodlužovat pilotní projekt. Děkuji. Grazie, kolega. E, Děkuji. A nyní mm, kolega Strojinský. Što Chtěl bych především podpořit tuto iniciativu. A myslím si, že je významná zejména z eh, hlediska takto encyklopedického sběru informací o kvalitě eh, festivalů, které v Evropě máme. Já si eh, pamatuju, že těch festivalů je zhruba kolem 70 tisíc každý rok v Evropě a patří sem třeba Mozartovský festival v Salzburgu nebo eh, Wagneru v Bayreuth nebo eh, divadelní eh, festivaly v Avignonu a v Edinburgu. O nich víme prakticky všechno, mají dlouhou tradici. Mnohé jiné festivaly jsou takové jakési eh, jarmarky všeho eh, možného, jarmarky marnosti, eh, které požerou spoustu peněz, ale jak si moc nepřinesou. A také sběr informací není jednoduchý a příliš nepřispívá k tomu, abychom se orientovali v tom, co si zaslouží a co si nezaslouží podpořit. Já jsem eh, sledoval téměř 500 festivalů v Evropě, sledoval jsem, jaký je, mají rozvoj, jako mají historii a zjistil jsem, že eh, dosažená míra kvality není garantována navždy. Eh, je třeba to sledovat stále. Navíc my zde máme v Evropě jinou krizi a to je krize oslovování nejrůznějších výročí. A, ehm, festivaly samozřejmě eh, pomáhají mladým, aby se setkávali, aby se propagovali, aby eh, také se budovala Evropa plná tolerance, což je velice dobře. Děkuji vám. Děkuji. A nyní bych chtěl dát slovo zástupci komise, Karel Bartek, pokud nejsou další kolegové, takže kdyby se vyjádřil k tomuto projektu. Thank you, thank you, chair. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Eh, stručně eh, my eh, velice si uvědomujeme, jak důležité jsou festivaly pro evropskou kulturu a ten význam narůstá, no či jste možné propagovat kulturu a my v Evropě jsme spíše konzumenty kultury, proto ta živá kultura je o to důležitější. E, proto jsme podpořili tento pilotní projekt. My se domníváme, že takto je možné posílit eh, pochopení významu eh, festivalů v Evropě a eh, můžeme tyto festivaly také zpřístupnit občanům ze jiných zemí, aby lidé si více uvědomovali, jaké tady mají možnosti a podobně. My tento pilotní projekt sledujeme velice pečlivě od samého začátku a musím říci, že už tato existence Eh, pilotního projektu, mm, tak eh, my jsme zjistili, že potom možná prvotní váhání opravdu má svůj vliv a, a eh, má svůj význam. Ta čísla tady zazněla, a sice, že tady máme téměř 900 festivalů, který se toto týká, máme 24 takových národních center, Ehm, Čili můžeme říci, že ty výsledky odpovídají očekáváním našeho pilotního projektu. Ehm, teď jsme ve druhém roce pilotního projektu a očekáváme, že se nám to trošku rozroste a skonsoliduje na evropské úrovně. A Eh, spolu s tou asociací evropských festivalů se budeme zamýšlet nad tím, kam dál. Protože, jak bylo řečeno, pilot je prostě pilot, eh, který jednoho dne začne a jednoho dne skončí. Čili otázka je, jak v tom pokračovat. Prodloužit ho nebo eh, přejdeme do fáze přípravné akce. V každém případě jednáme s Evropskou asociací pro festivalu a chceme najít ten nejlepší e, způsob, jak by to odpovídalo naší politice, našim prioritám v kultuře, e, inovacím, e, posilování kapacit malých kulturních organizací, nacházení nových obchodních modelů, inovativní využití digitální technologie a tak dále. Prostě tak, aby, to, aby se vytvořilo něco trvalého a aby eh, ta značka, na které tady pracujeme a také cena, kterou budeme udělovat, aby se stala eh, součástí kulturní krajiny Evropy. Čili ten projekt by se měl přizpůsobovat prioritám programu. Také eh, se snažíme zkoumat, jak bychom mohli zlepšit mobilitu Eh, umělců zapojených do té platformy, protože my víme, že se objevují noví umělci, chceme jim umožnit, aby mohli cestovat z festivalu na festival. Eh, chceme také se zamýšlet nad tím, jak zlepšit kulturní turistiku, vytvořit určitou eh, určitou prostě také tu turistickou platformu, téměř bych řekl, aby tady skutečně byla ta rotace mezi zeměmi a eh, abychom pozbudili chuť eh, pořádat určité druhý festivalů. Eh, každopádně líbí se nám to, chceme, aby to pokračovalo a uvidíme za rok, až skončí pilotní fáze, jak tento projekt je možno či bude možno opra- upravit eh, tak, aby to bylo v souladu s eh, Creative Europe Program. Děkuji komisi. Já bych řekla také dvě věci. Za prvé, eh, skutečně to byly velice zajímavé odpovědi na otázky kolegů, ale potom je zde otázka ohledně kritérií kvality. A zde jsou různé další úvahy, jako ten takzvaný label, taková ta etiketa kvality. To je velice důležité i v mezinárodním měřítku. Nesmíme i zapomínat na to, že i často ty malé festivaly jsou velice kvalitní, na to nesmíme zapomenout. A je třeba tedy, abychom pochopili lépe, jak jaké, jaké oblasti pokrývají festivaly, protože jsou, jsou filmové festivaly, další festivaly, takže eh, to jsou mm, oblasti, a vědět, eh, do jaké míry mm, mezi sebou třeba jsou v interakci, to by mě zajímalo od vás slyšet. A potom eh, další, eh, potom další věc z pohledu tedy kulturního uměleckého, obecně řečeno, je třeba propojit různá místa, města třeba, různé lokality, které si zvolili různé tematiky. Je to festival třeba filozofie, festival eh, ekonomiky a tak dále. To je prostě vždycky nějaké město, které třeba si zvolilo určité téma a i mm, mm, využívá tedy e, samozřejmě e, ten umělecký potenciál, ale i další know-how. E, takže ta kulturní dimenze nemusí být jenom tedy taková konkrétně umělecká, takže já se ptám, tady vy i jak si spolupracujete s těmito lokalitami, s touto realitou. Děkuji vám. One by one, maybe not chronologically, but Děkuji vám za všechny ty otázky. Já se pokusím eh, zodpovědět poctivě, možná ne chronologicky, ale mm, možná nějak ze obsahově. Takže možná nejdříve k té kvalitě, co je pro nás kvalita, jaká jsou kritéria platformy. Eh, protože mm, my máme kritéria skutečně na eh, vyhodnocování kulturních festivalů. Takže co se týče kvality a to se týče také té otázky definice a také eh, problematika zlepšování, poněvadž ono skutečně začíná být problém definovat festival, poněvadž těch definic jsou stovky, každé, každá má nějaké eh, kulturní souvislosti, historické souvislosti, eh, jsou různá omezení toho, co je ještě tím festivalem nebo ne. My používáme eh, definici, že je to akce, která je prostorově a časově omezená. Eh, je to něco, co pomáhá eh, uměleckému a kulturnímu rozvoji komunit, tedy v místních místa. Eh, druhé kritérium, které tady máme jako výchozí v tomto programu, je eh, zapojení eh, společnosti, to znamená tím, jak se podaří oslovit občany a mm, to vše musí být neseno nejenom uměleckou vizí, ale mm, také prostě tím dosahem od nejmenší eh, finské vesničky až po Edinburgh či Avignon. Avignon, Avignon. Takže eh, to je vlastně také eh, otázka těch takových malých vesnič, malých měst, třeba na středověkém půdorysu až po metropole typu Berlína. A Dalším třetím kritériem je samozřejmě souhlad s evropskou dimenzí nebo dokonce globální mezinárodní dimenzí. To se může projevovat různě. Nejde jenom o kvantitativní elementy jako počet koprodukcí eh, mezi počtem zemí, ale jde také o témata eh, může jít o naprosto lokální eh, komunitní festival týkající se problematiky životního prostředí nebo sociální inkluze až po eh, vysloveně globální témata, která ovšem je třeba eh, tady v rámci těch festivalů předkládat a komunikovat o nich právě s tou komunitou přímo v místě. A e, my si myslíme, že evropskou dimenzi lze debatovat právě tímto způsobem. A e, nejde nám jenom o festivaly umění, tance, hudby, divadla, ale mohou to být také festivaly e, filozofických debat o dnešním světě, o poezii, filmové festivaly, nebo máme i festivaly komerčnější, eh, to nebojíme se třeba zahrnout také eh, průmysl filmový nebo průmysl rockové a popové hudby. Takže to je prostě eh, realita. Samozřejmě velice důležitý a čím dál tím důležitější je také neziskový sektor. Kromě toho jsme se ovšem přáli vytvořit určitou Eh, sadu kritérií, tak aby ta platforma eh, se nezredukovala pouze na nějaký eh, seznam. Prostě nejenom výzva festivalu registrujte se u nás, ale jde také o posuzování žádostí, které ty festivaly online podaly, a můžeme je posuzovat tedy od eh, lokální úrovně až po úroveň nějaké mezinárodní poroty. Co se týče eh, kultu eh, celebrit a cen a, a různých slavnostních předávání cen, no jo, tak to eh, jsou vždycky určité okamžiky, to není celý ten proces. Nicméně domníváme se, že ten okamžik, kdy se uděluje uznání, eh, to je důležité mimo jiné také pro marketingovou komunikaci. To nejde o ty eh, ceny samotné, ale prostě jde o to, aby se u této příležitosti setkali lidé z celého oboru a mohli se sebou mezi sebou pobavit prostě taková eh, ta festivalová komunita 800-900 festivalů, to není nějaká síť přátel, toto je eh, síť eh, organizačního úsilí a organizátorů, kteří se maximálně setkávají online. Takže já si myslím, že to všechno nám dává Eh, skvělou příležitosti, eh, jak se dozvědět více o programování, o programu o rozpočtu, eh, zapojení toho či onoho a tak dále. Pokud máme, máme příklady, já nevím, podobných organizací v Holandsku nebo v Německu, ale prostě my se snažíme tady mít Eh, takový přehled eh, jednak mezinárodní, ale eh, také napříč různými sekcemi kultury. A je možné samozřejmě hovořit o myšlence národní festivalové politiky, což tady v mnohých zemích neexistuje. A tedy k tomu pilotnímu projektu a omezenému Eh, mandátu, jak tady eh, bylo dříve řečeno, my bychom rádi, aby tento pilotní projekt se stal programem a eh, prostě on se musí stát programem, pokud zde má zavést a upevnit nějakou značku. A to také byly ty problémy, nebo spíše výzvy v počáteční fázi, abychom tedy vůbec se s těmi festivaly dokázali skontaktovat, získat jejich pozornost a, a získat je pro tuto myšlenku značky, která tím neexistuje. A mm, také tady máme e, evropské výzvy, protože e, mnozí e, jsou celkem nepříliš ochotní se angažovat v nějakém dalším evropském projektu, poněvadž Evropská unie samotná je pro ně zdrojem značného a rozmanitého zklamání. No, další výzvou na této úrovni je tedy úroveň organizační. My bychom si skutečně eh, přáli, aby všechno vznikalo ze spoda a na druhé straně eh, chceme zajistit v tomto decentralizovaném prostředí kvalitu. Eh, jakmile ten program se decentralizuje a Ehm, tak tady máme kritéria a sledování ehm, toho, jaký je vývoj, tak to potom ehm, ta jednotnost se nezaždí, jinak to dopadne ve Finsku, jinak v Bulharsku a vypracovat tady nějaký společný kvalitativní benchmark, tak to je opravdu velká výzva. Takže co se týče pilotního projektu, my doufáme, že peníze poplynou dále, neboť e, tento program by se měl dostat e, do rámce evropských institucí, aby to nebyla soukromá iniciativa, ale opravdu, aby to mělo svůj EU e rámec. A my tady samozřejmě doufáme, že parlament nás může svým dílem podpořit, samozřejmě také tento kulturní výbor, eh, i kdyby šlo tedy eh, o pouhé pokračování pilotního projektu nebo ono přípravnou akci, což by mohla být další fáze. Čili já myslím, že jsem více méně eh, odpověděla. Hovořila jsem o definicích, kvalitě, rozsahu, kritériích a tím to propojování, abych tak řekl řekla. Takže doufáme, že budeme moci pokroč, pokračovat toto programu na úrovni evropských institucí. Taky za ty resposte multi děkuji. Ano, to byla velice vyčerpávající jako odpovědi. Určitě eh, eh, já já i vidím, že komise vidí pozitivně tuto iniciativu a určitě parlament zváží možnost eh, příštím rozpočtu, tedy se zamyslí nad určitou formou, aby tato platforma tedy jaksi rostla nebo se etablovala v čase. Samozřejmě eh, eh, v souladu s eh, tím mm, principem eh, jaksi diverzity kulturní a podpory festivalů. A eh, samozřejmě na začátku to bylo trochu problematické a tam jsme měli skutečně velké problémy, protože to téma E, je tématem, kde nejde pouze o to dávat finanční podporu, ale jde o to i šířit to povědomí, rozšiřovat publikum, tu, e, tu, tu známost, informace a takže proto mě e, velice zaujalo, co řekla komise, právě ta snaha i Eh, že komise chce podporovat mobilitu umělců, což je téma, které nám leží na srdci, především co se týče mladých umělců, protože to je eh, teď eh, jaksi velké téma v Evropě u nás. Takže děkuji, děkuji ještě jednou, děkuji za velice užitečnou výměnu informací a zájem kolegů byl také evidentní. Děkuji a přeji vám hodně úspěchů v této činnosti. Tím uzavřeme vlastně zasedání schůzi. A aha, ještě příští schůze bude 4. 5 eh, května, 4. od 15 18. 18.30 a 5. od 9 do 12.30. 30. uh, yes, yes. Uh, Scusate, può darsi che abbiamo un uh, meeting straordinario. In... No, takže mimořádná schůze se bude konat eh, ve Štrasburku, protože uh, se, chceme sejít s panem místopředsedou Ansipem ve Štrasburku. Aha, jen, jenom bych chtěla říci, že ještě o tom budeme diskutovat s koordinátory, což nás tedy ještě čeká a je důležité, abychom se Eh, sešli eh, s eh, panem místopředsedou Ancipem do 6. května, to je tedy ten okamžik, kdy se oznámí ta digitální agenda. Takže teď samozřejmě bych ráda, aby ti, kteří nejsou součástí schůze koordinátoru, aby odešli ze sálu a budeme pokračovat.